Na řadě předseda komise Barroso. Děkuji. Pane předsedo, paní ministerská předsedkyně Tonen Schmidt, vážení poslanci, Nejprve bych chtěl paní ministerské předsedkyně poděkovat za její úvodní projev, protože ten obsahoval vizi svobodné, bezpečné, udržitelné Evropy, Paní premiérko, když jsme se eh, setkali v Bruselu krátce po vašem eh, zvolení v říjnu loňského roku, tak jsem vám eh, řekl, že jsem přesvědčen o tom, že Dánsko může zásadně přispět k našemu společnému evropskému projektu. A když jsem si dnes vyslechl váš projev a vaše inspirativní poznámky o tom, jak jste přesvědčena o evropských hodnotách, tak jsem ještě více přesvědčen, že tomu tak bude. Vážení poslanci, všichni si uvědomujeme, tvrdou ekonomickou realitu v Evropské unii. V říjnu loňského roku komise předložila eh, pětikrokový eh, program pro nastolení stability a růstu. Říkali jsme, že je potřeba eh, vyřešit řecké problémy, musíme posílit evropské ekonomiky, posílit bankovní systém, pomoci jim s rekapitalizací, Eh, přijmout politiky na podporu stability a růstu a stejně tak eh, zlepšit ekonomickou zprávu a řízení v Evropské unii. Bez přijetí eh, důvěryhodné reakce na ty problémy by se nám nepodařilo provést všechna tato opatření. Takže já vám chci říct, říci, co nám ještě chybí provést od toho trvalého vyřešení řeckých problémů a postavení té protipožární ochrany. Eh, je potřeba říci, že nemůžeme eh, se zaměřovat pouze na disciplínu a sankce, musíme také posilovat konvergenci. Stabilita je samozřejmě důležitá, ale kromě toho potřebujeme také hospodářský růst. Musíme mít více konvergence, solidarity a hospodářského růstu. Čím dál tím více našich partnerů a mezinárodních investorů se ptá, na následující. Jakou má Evropa eh, střednědobou a dlouhodobou vyhlídku na hospodářský růst? Je jasné, že musíme důvěryhodně odpovědět na tuto otázku, tedy co uděláme pro to, abychom podnítili hospodářský růst. Komise to říká už dlouhá léta, ale upřímně řečeno, členské státy nebyli moc aktivní a mm, velmi často byla jejich eh, odpověď eh, nepříliš uspokojivá. A proto, pokud chce, chceme dostat se do současné krize, tak musíme rozhodně provádět kroky pro obnovení hospodářského růstu, kromě té rozpočtové konsolidace. Takže odkud vzejde ten budoucí hospodářský růst? Vzhledem k tomu, že rozpočtové prostředky ve většině našich států jsou omezené, tak to může pouze vzejít z provádění strukturálních reform, které povedou ke zvýšení naší konkurenceschopnosti a z zaměřených investic. Musíme investovat do prioritních projektů, eh, jako jsou inovace, tak, abychom získali co největší užitek z vynaložených prostředků. A také eh, se můžeme zaměřit na rychle rostoucí eh, trhy Eh, v Ázii. A teď mi dovolte, abych to ilustroval. Máme přibližně 23 milionů nezaměstnaných v Evropské unii. Kromě toho máme také 23 milionů malých a středně velkých podniků. A pokud vytvoříme správné podmínky pro každý malý podnik, aby každý malý podnik mohl vytvořit jedno pracovní místo, tak by se nám mohlo podařit zvítězit nad nezaměstnaností. A proto bychom se měli zaměřit na podmínky, které mají tyto malé podniky ve svém podnikání. A ta odpověď je v tom, že bude méně byrokracie, eh, tedy budou flexibilnější, budou být lepší přístup k úvěrům. To jsou problémy, se kterými se potýkají naše podniky. Velmi často nemají přístup k úvěrům a my jsme navrhli, že bychom mohli použít strukturální fondy jako garance pro takové úvěry a stejně tak usnadníme financování z fondu rizikového kapitálu. Dále se musíme zaměřit na zvládání nezaměstnanosti mladých, což je jedna z největších problémů v Evropě. Máme iniciativu, eh, kterou jsme teď navrhli a doufáme, že Evropská rada 30. ledna eh, schválí eh, tuto iniciativu. Stejně tak je součástí celého řešení sociální spravedlnost to je klíčový prvek naší prorůstové strategie, protože oběti je potřeba eh, spravedlivě distribuovat eh, v celé společnosti. Bez tohoto prvku naše eh, řešení nebude důvěryhodné. Já si myslím, že sociální dialog je v tomto smyslu nesmírně důležitý. Já se také příští pondělí setkám s zástupci sociálních partnerů a věřím tomu, že tento dialog probíhá i ve všech členských státech. Musíme dále prohloubit jednotný trh, abychom zvýšili nebo vyřičkovali jeho potenciál. Jde například o ten rámec pro rizikový kapitál, zlepšení pravidel pro zadávání veřejných zakázek, elektronické platby a Naléhavě také musíme dosáhnout dohody o evropském patentu. To je věc, která se řeší už několik desetiletí. A já doufám, že tyto věci všechny budou dotaženy dokonce během dánského předsednictví. Chtěl bych jmenovat tři státy, Francii, Německo a Spojené království, které eh, brání dohodě tím, že vedou spor o sídle eh, patentové úřadu to není přijatelné, aby takto důležitá iniciativa byla blokována eh, takovou maličkostí. Evropa potřebuje růst a inovace jsou eh, znemožněny velmi nákladnými pravidly, která se snažíme eh, v této oblasti zaměnit jednoduššími. A teď je na řadě to rozetnout a já doufám, že to bude vítězství zdravého rozumu a hlavně vítězství pro evropské inovátory. Dámy a pánové, Mnoho z těch opatření jsou, eh, je již obsaženo v naší strategii do roku 2020. Nedostaneme se z krize, dokud nezačneme seriózně tato opatření implementovat, a to konsistentním způsobem a odhodlaně. Strategie do roku 2020 eh, eh, rozhodně nemůže být naplněna teprve v roce 2020, je potřeba s tím začít co nejdříve my stejně jako Dánsko vnímáme jako prioritu udržitelný růst a doufáme, že dánské předsednictví dotáhne do konce vyjednávání o směrnici o energetické účinnosti, kterou jsme předložili eh, v červnu loňského roku a že přistoupíme k plnění cestovní mapy pro nízkouhlíkovou ekonomiku. Dánské předsednictví také bude mít na starosti druhý evropský semestr pro ko koordinaci hospodářských politik. To to bude první, pardon, eh, první evropský semestr, který eh, bude probíhat už v novém rámci a měli bychom využít zkušeností z toho prvního semestru, abychom ukázali, že to myslíme, že reformy myslíme vážně a že bereme na vědomí eh, provázanost našich ekonomik. Evropská komise také zveřejnila svůj přehled o hospodářských politikách tak, aby Rada parlament měl více času na to, aby se mohl zabývat podrobnostmi a dosáhl dohody ještě před jarním, jarní Evropskou radou. Je evidentní, že strukturální reformy, které jsou uváděny v tomto přehledu, eh, je potřeba provádět v celé Evropské unii. Vážení poslanci, eh, Další hospodářská opatření eh, budou naší prioritou. Například je potřeba uzavřít jednání o Eh, takzvané fiskální smlouvě, eh, jejíž základy byly dohodnuty v prosinci loňského roku a já doufám, že dánské předsednictví bude jednat jako prostředník mezi státy, které jsou uvnitř eurozóny a těmi, které jsou mimo. Doufáme také, že eh, dánské předsednictví bude podporovat jednotu Evropské unie, ale také správnou roli evropských institucí při dosažení této dohody. Stejně tak budete mít na starosti eh, dva nové návrhy, tedy posílání, posílení ekonomické zprávy v EU na základě návrhu Evropské komise eh, z loňského prosince což bylo předloženo na základě článku 136 smluv, takzvaný eh, balíček čistě opatření. Stejně tak je potřeba postoupit v jednáních o víceletém finančním rámci, což by měl být stimulus pro vytváření pracovních míst v budoucnosti. Ta jednání samozřejmě nebudou jednoduchá v současném klimatu, ale my si myslíme, že naše návrhy jsou vyvážené, jsou současně ambiciozní a realistické a já doufám, že podpoříte úsilí komise o zjednodušení rozpočtu tak, aby každé euro eh, dosáhlo eh, hmatatelného užitku pro všechny evropské občany. A teď mi ještě dovolte, abych se zmínil o našich ambicích v oblasti otevřené a bezpečné Evropy. Evropa je dnes velmi odlišným místem Eh, porovnání s dobou před deseti lety, kdy Dánsko naposledy bylo předsednickou zemí. Já eh, eh, si to dobře pamatuju, protože jsem se tehdy jako portugal, portugalský premiér zúčastnil summitu v Kodani, kde bylo rozhodnuto o přijetí deseti nových členských zemí do Evropské unie. A tehdy Dánsko ukázalo, že bere velmi vážně otevřenost Evropy. A komise podporuje posílení evropského hlasu nebo eh, evropského hlasu na mezinárodní scéně. A také očekávám, že Evropa bude hrát klíčovou roli při jednáních v Riu, a kde potvrdíme naši vedoucí roli v oblasti udržitelného rozvoje. Vítáme také záměr předsednictví posílit Schengenskou dohodu a společný azylový eh, systém a zejména bych chtěl podtrhnout eh, to rozhodnutí přijaté novou dánskou vládou s tím, že je potřeba plně respektovat svobodu pohybu v Evropské unii. A na závěr eh, bych chtěl říci, paní premiérko, že v těchto obtíž, této obtížné době se Evropa bude moci poučit z dánského příkladu Výzvy jsou obrovské, program je velmi náročný, ale já si myslím, že správným přístupem a s podporou evropských institucí dosáhne danské předsednictví svých cílů. Paní premiérko, dovolte mi popřál co nejvíce úspěchu. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, pane Barozo. A teď za politickou skupinu dávám slovo Josefovi Dolovi na pět minut. No, Pane předsedo, paní předsedkyně rady, drazí kolegové, předseda té radě ministrů Evropské unie v současné době není snadné, ale jsem si jisté, že poté, co jste byla dobře proškolena jako europoslankyně, tak jste paní premiérko výborně vyzbrojena na tuto práci. Paní předsedkyně, souhlasím s těmi čtyřmi prioritami, kterým se budete velmi klasicky věnovat. Zodpovědnost, dynamika Evropy, zelená Evropa a bezpečnost. Vítám tyto ambice, sdílím je, ale každý zde ví, že předsednictví si samo nevolí svou agendu, ale rozhoduje o tom současná politická realita. Ta pro vás bude červenou nití. A proto vás žádám, abyste se nespokojili s tím, že budete technickým předsednictvím, musíte být především politickým předsednictvím, vzhledem k tomu, jak obrovské úkoly před námi stojí. A proto vás žádám a žádám také vaše předsednictví, abyste velmi úzce pracovali s tímto parlamentem, který dobře znáte. Ale někteří z vaší vlády by chtěli, aby tento parlament byl rychlejší a reaktivnější, ale víte, jak to v tomto parlamentu funguje. Jsem také nakloněn rychlé legislativní akci, samozřejmě. Ale trhy nás v současné době nutí k tomu, abychom eh, pracovali rychleji než v minulosti. Jsem také ale pro dobré fungování demokracie a pro transparentnost. Paní předsedkyně, jsem si jist, že vaše předsednictví dokáže najít své místo vedle tohoto parlamentu, vedle komise a vedle Evropské rady. A ještě jednou vás žádám, abyste dělali politiku, protože doba, kterou prožíváme, požaduje po evropských institucích eh, nejen, aby promazali soukolí, aby všechno fungovalo, ale také, aby byli angažovaní a slyšitelní. První týdny vašeho předsednictví budou poznamenány jednání o rozpočtové smlouvě. Tady se o tom diskutuje, i pokud jde o vhodnost a podobu této smlouvy. My bychom chtěli, abychom byli plně zapojeni do tohoto jednání a také doufáme, že předsednictví bude hájit dva hlavní principy. Princip evropské integrace, pokud jde o daňový, ekonomický a rozpočtový aspekt, ale také pokud jde o politický aspekt a komunitární metodu. A je čas na přání. EPP vám bude velmi vděčná, pokud se vám podaří dobře rozběhnout první diskuze o finančních výhledech. Není to snadná záležitost, ale vzhledem k tomu, že to není snadné, musíte být odvážní. Samozřejmě reformy, které se snažíme zavést, pokud jde o ozdravění veřejných financí a o růst, to budou vaše hlavní úkoly, ale nesmíte zapomínat ani důležitou debatu, která bude muset být vedena v Evropě o financích pro období 2014 až 2020. A já jsem vždycky říkal, jedno euro které je vynaloženo zde spolu eh, s komisí a tak dále, to je dobře využité euro, ale jakmile využijeme toto euro někde v zemi, kde to není plně využito, tak se z toho hned ztratí 30 nebo 40 eh, centů. Je tedy třeba zahájit velmi dobře tuto debatu především o vlastních zdrojích. Pokud bude předsednictví schopno dokázat členským státům, jak říká tento parlament, že je dobré vynakládat peníze na horizontální projekty, je to mnohem lepší, než rozdrobit eh, tyto investice, tak budete mít právo na veškerou naši úctu a uznání po vašem předsednictví. Předsednictví menších zemí bývá velmi odvážné a já si myslím, že teď je na čase, aby tato předsednictví byla ambiciózní, jako o tom uh, Eh, jak o tom svědčilo také Polsko. Myslím si, že v takové politice, jako je společná měnová politika, musíte být odvážní ve vašich návrzích. Pomožte tomuto parlamentu přesvědčit členské státy, že řešení našich problémů prochází přes větší konvergentnost a více Evropy. A přesvědčte také naše spoluobčany. Přeju vám všechno nejlepší pro následujících šest měsíců a děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, pane Dole, a teď za politickou skupinu SD pan eh, Svoboda, kterému také gratuluji k eh, zvolení předsedou této politické skupiny. Pane Svobodo, máte slovo na pět a půl minuty. Děkuji vám, pane předsedo, a já bych chtěl také vám poblahopřát ke zvolení. Já vím, že jste eh, velmi tolerantní v učerečnické době, to jste viděl od svých předchůdců, takže vám děkuji. Pane předsedo, paní premiérko, pane Barozo, dnes diskutujeme o budoucnosti Evropy ve velmi těžké době a e, mnozí, kteří rozhodují o osudu Evropy, tady dnes nejsou. Jsou to velmi často ratingové agentury nebo finanční trhy, ale my bychom se měli postavit za práva obětí, kteří e, e, trpí důsledky krize myslím, že jasně eh, vycházejí najevo slabiny Evropy. Musíme se na nich eh, shodnout a hledat řešení těchto slabých míst. A to myslím, že dokazují každý den ratingové agentury, že nemáme žádné společné řešení. A to se projevuje velmi zřetelně. Už tady bylo řečeno něco o komunitární metodě, paní premiérka to zdůraznila, jak je to eh, Ehm, dobrá metoda, ale my, eh, nebo nám je sdělováno ratingovými agenturami, že neprovádíme eh, tuto politiku dobře, protože eh, ta jasná politika rozpočtových škrtů nevede sama o sobě k hospodářskému růstu. A chtěl bych eh, se odvolat na Financial Times, které napsali, že uzavření eh, fiskální smlouvy, což je hlavní prioritou EU, je eh, v podstatě nerelevantní um, distrakce, rozptýlení. A já si to také myslím. Když se dnes podíváme například na Rumunsko, co se tam dnes děje, je v naprostém Eh, rozporu s touto politikou, která je nesociální. Eh, šetření je důležité, ale nemůže jít, eh, nemůže jít veškeré na, na úkor těch nejslabších ve společnosti. Myslím, že musíme najít cestu k zajištění sociálního státu v Evropě, protože bez sociálního státu se nám nepodaří vyřešit ani rozpočtové problémy jsem proti tomu, aby, eh, byl spochyb, aby byly spochybňovány základy sociálního státu, protože to vede k sociálnímu nepokoji, k omezování občanských rást, eh, k tomu, že policie potom dominuje eh, nebo získá převahu v těch protestech a to teď vidíme v Rumunsku, ale i jinde. Krátce před přijetím Lisabonského programu jsme hovořili o tom, že se zaměříme na konkurenceschopnost regionu a že budeme eh, podporovat vědu, výzkum, vzdělávání. A co teď vidíme, všechny ty prostředky se teď eh, škrtají. A to já si myslím, že je velmi škodlivé. A vy jste hovořila také o budoucích generacích. Tak jste správně poukázala na to, že eh, musíme mít více Eh, pracovních míst pro mladé. Bohužel teď tomu tak není. Bohužel nezaměstnanost neustále eh, stoupá a my vás chceme naprosto podpořit v boji proti nezaměstnanosti. A další věc, kterou chci jasně říci, je, že musíme propojit ekologii a zaměstnaneckou politiku. Eh, jsme proti tomu, aby se nahlíželo na tyto dva aspekty jako na protikladné. Měli bychom společně s odbory bojovat za vytváření pracovních míst, ale současně přitom chránit životní prostředí tak, aby náš další rozvoj byl udržitelný. A v tom také plně podporujeme dánské předsednictví. Byla tady řeč o energetické účinnosti. Ano, to je téma, které nám velmi leží na srdci. Musíme být energeticky účinnější. Já eh, si myslím, že těch příkladů, že, eh, nebo těch kladných příkladů je celá řada a těch bychom se měli držet. Já si myslím, že bychom měli být také Eh, eh, být schopni být pišní na Evropu v této oblasti. Když podíváme na Ameriku a na Čínu, tak eh, vidíme, že tady mají obrovské problémy a já doufám, že my budeme moci být pišní na to řešení, které společně nalezneme. Nechci hovořit příliš dlouho a pokoušet tak tolerantnost nového předsedy, ale dovolte mi, abych ve stručnosti řekl, že Eh, jsme eh, eh, vedli velmi živou diskusi předtím, než jsem byl zvolen předsedou naší politické skupiny. Já bych chtěl poděkovat Steveovi Hughesovi a dalším za to, jak se na této diskusi podíleli. Jsme plnohodnotným partnerem všem ostatním skupinám tomto parlamentu máme trochu jinou představu o tom, jak by Evropa měla vypadat. Měla by být eh, sociálně spravedlivá, měla být udržitelná, ekologická a hlavně by měla být demokratická. A u všech eh, členských států je potřeba eh, to podporovat a jsme připraveni na budování té společné Evropy pracovat. Chtěl bych pogratulovat tedy novému předsedovi parlamentu i všem nově zvoleným místopředsedům. Myslím, že máme tato místa dobře obsazena. Děkuji a teď za frakci liberálů demokratů pan Guy Verhofstadt. Děkuji, pane předsedo. Vážená paní předsedkyně, já si myslím, že vy máte jedinou prioritu a to je vyvést nás ze dvou krizí, kterými dnes procházíme. Je to evropská krize a krize ohledně evropských hodnot. A jedna věc je, myslím, zcela jasná, že jsou to ta polovičatá opatření, která padla za poslední dva roky mm, a která se ukazuje, že nefungují. A také ta bilaterální jednání Merklové a Sarkozyho, která také nefungují která řeší situaci na trhu po 24 hodin a potom se vše začíná odvíjet znovu. A už to tady zaznělo i v posledních dnech, eh, že rozhodnutí Standard and Poor's eh, bylo kritizováno naprostou většinou evropských politiků. Já musím říci, že nejsem žádný velký fanoušek ratingových agentur, ale myslím si, vážení kolegové, že namísto toho, abychom se stěžovali na ratingové agentury, tak si myslím, že evropští politici by si především jejich zprávy měli přečíst a přečíst si to, co nám chtějí sdělit, protože eh, to je pravda, co se v nich píše. Samozřejmě mě zklamalo, že pan eh, Barnier, eh, tak učinili, tak neučinili, protože když si přečtete, co nám říká Standard Poor's, vidíte, že mají pravdu. Hovoří o nedostatku politické odvahy a jednoty v Evropě, což vnímají jako hlavní problém současné situace. Popisují jednu interpretaci krize, říkají, že nejde jenom o krizi finanční, fiskální, že jde také o nerovnováhu v obchodě a Možná, že socialisté to napsali, řík, čtu tady, že chceme pomoci zemím, které škrtají své výdaje, aby i tyto země eh, směřovaly eh, k růstu Děkuji, to jenom cituji Standard Poor's, ten potlesk je spíše pro ně. Píší, eh, že krize ještě vůbec neskončila a že potřebujeme udržitelná řešení, takže to si musíme upřímně říci. Tato řešení zatím k dispozici nemáme, nenašli jsme je, my potřebujeme přitom eh, řešení, které bude stabilní, udržitelné, můžeme ho nazvat jak chceme, eh, umořovací fond jakoliv jinak, ale vážení kolegové, o co nejde? jde, pokud chceme ukončit tuto krizi, musíme takové řešení najít. A tento názor nezastávám pouze já nebo my tady, je to také názor italského premiéra, který se objevil v dnešních Financial Times, kde se píše, že si nestěžuje na snížení ratingu, nikoliv problém je v tom, eh, že přetrvává politická slabost na eh, evropské úrovni. To je Mario Monti v dnešním eh, vydání Financial Times. Dále se zde píše, že já nepotřebuji, aby mě paní Merklová poklepávala na romeno, já spíše potřebuji závazek na podporu evropských dluhopisů a evropského trhu. Ano, pro Itálii není žádného udržitelného řešení s 6 či 7 úrokovou sazbou. Jediná cesta jak víc krize je pokračovat s úsporami, ale na druhé straně snížit eh, tyto příliš vysoké úrokové sazby, protože jinak žádáme po panu Montem skutečně nesplnitelný úkol a to není férové na jedné straně říkat výborně, jde vám to dobře, ty, ta úsporná opatření a na druhé straně pokračovat s takovými to vysokými úrokovými sazbami. A druhá věc, paní eh, předsedkyně, musíte řešit ještě druhou krizi a to je krize našich vlastních eh, hodnot. Eh, nejde jenom o Maďarsko, podívejte se, co se děje dnes v Rumunsku. A já vím, že Evropská komise začala řízení pro porušení Eh, evropské legislativy a že je tady většina parlamentu, eh, která chce spustit řízení na základě článku 7 smlouvy, ale moje poslední otázka, eh, pane Pitelo, mimochodem gratuluji ke zvolení, Jistě mi dáte teď, když jsem vám tak pogratuloval, ještě trošku času navíc v Itálii to tak děláte, pane místo předsedo, prosím. Takže eh, mám na vás celá jasnou otázku, paní předsedkyně. Evropská eh, komise zahájila eh, tato řízení podle článku 7. Já se ptám, co dělá rada, co udělá rada v nadcházejících dnech. Ptám se, zařadíte to na program další Evropské rady, protože já si myslím, že by byla chyba, kdybyste to neudělali, protože v Evropě nejde jenom o peníze, ale také o svobodu a naše hodnoty. Děkuji. Grazie, grazie. Děkuji. Děkuji, pane Ferhovštate, děkuji všem. Dobrý den. Chtěl jsem se zeptat pana Ferhovštata, jestli přijme otázku pana Garganiho, pokud jsem to dobře pochopil. Ne, to je přihláška do Catch Dobře, já jsem měl pocit, že jste zvedl modrou kartu. Takže pokračujeme v rozpravě. Slovo má paní Rebeka Harms na čtyři minuty. Děkuji, pane předsedo. Vážená paní premiérko, pro mě velkou ctí, že vás mohu pozdravit. Vy určitě také víte, jakou máte pověst. Eh, vzhledem tomu, že v Dánsku jste v čele vlády, která je označována za rudo-rudo eh, zelenou, od vás máme, nebo na vás máme velká očekávání, vzhledem také k vašemu politickému, eh, vaší politické kariéře předchozí, ale také máme velké naděje kvůli tomu, že jste eh, ženou ve vedoucí funkci ze Skandinávie a my si myslíme, že právě vy jste ta vhodná osoba, která si velmi eh, šarmantním, ale skromným eh, způsobem dokáže poradit s mnoha problémy, které v Evropě máme a myslím si, že Eh, jsou to právě ty prvky, které by se měly v evropské politice prosadit, na rozdíl třeba od Německa. A teď k té smlouvě, eh, o které se diskutuje, byste měla přitovat kriticky, protože by to nemělo být vnímáno jako jakési, jakási objížďka nebo Eh, východisko z krize. Měli eh, bychom se také postarat o zapojení národních parlamentů do vyjednávání této smlouvy. To podle mě není akceptovatelné. A kromě toho si myslím, že například ty evropské summity, které se mají eh, konat jaksi neformálně v budoucnosti, budou pro vás velmi náročné, protože ten poměry eh, sil eh, se na půdě Evropské rady v poslední době velmi proměnily. Myslím si, že demokratické otázky eh, budou velmi klíčové v budoucnosti a na ně budete muset dbát. Ta smlouva tady byla již mnohými kritizována za to, že je příliš jednostranně zaměřená na stabilitu, na rozpočtové škrty, škrty které tu krizi neřeší, spíše ji prohlubují. A téměř na každém plenárním zasedání musíme eh, neustále konstatovat, že eh, eh, každý nový evropský Eh, summit tu krizi jenom odkládá, nebo řešení krize jenom odkládá a ještě prohlubuje. Eh, Světová banka v dnešní zprávě také upozorňuje na to, že Evropa se řítí do propasti. Jak dlouho se ještě bude Evropa do té propasti řítit? Měla byste k tomu přistoupit jinak, měla byste s tím začít eh, bezodkladně, nečekejte na polovinu svého předsednictví protože například u investičních programů na eh, zotavení hospodářství eh, s tím je potřeba přistoupit co eh, nejrychleji, například ten program energetické účinnosti a klimatických změn. Na tom pracovala vaše krajenka, komisařka Hedegard. S tím musíte bezodkladně začít, protože nemáte času na zbyt. K celé té regulaci finančních trhů, k tomu už bylo řečeno mnohé, já naprosto souhlasím s tím, abychom začali diskutovat o eh, euro dluhopisech nebo o takzvaných redemption funds. Dovolte mi ještě, abych něco řekla k roli Evropské centrální banky v této debatě. I to je velký problém, stejně jako v minulosti, že na jednu stranu máme společnou evropskou měnu bez toho, abychom měli skutečně společně a solidárně fungující ECB. Myslím, že to už tady bylo řečeno mnohými předřečníky, že se musíme také podívat na to, jak působí ratingové agentury Myslím, že to ještě nebylo eh, dostatečně eh, probráno. Vážená paní premiérko, naše bývalá kolegyně, eh, my vás velmi rádi, velmi rádi vidíme v roli předsedkyně rady. Počínejte si jinak než vaši předchůdci. Nečekejte, nevečkávejte, ale puste se okamžitě do práce. Dnes se například bude odpoledne debatovat o Maďarsku. Postavte se tvrdě vašim partnerům na radě. Myslím, že tady to je klasický příklad toho, kdy jenom vyčkávali, nechali problémy se ještě více prohloubit a dnes ten eh, vývoj je velmi eh, negativní a já si myslím, že za to má svou odpovědnost také rada, která tomu přihlížela během maďarského předsednictví rady. Grazie, grazie. Děkuji. Děkuji paní kolegyně Harms a nyní má slovo Martin Kalanan na tři minuty. Uh, uh, Děkuji, pane předsedo. Pan předseda přerušuje řečníka. Mluvám se. Je zde žádost pomocí modré karty. Paní se odpovíte? Ano, tak prosím. Prosím, paní Morvaj. Děkuji, rozuměla jsem tomu dobře, paní se, že Maďarsko je vino za všechen ten chaos a e, zmatek, o kterém jste mluvila ve svém vystoupení. Je to skutečně Maďarsko, které je vino za krizi a za to všechno, nebo jak přesně situace v Maďarsku souvisí s tím, co jste řekla? Děkuji. Já jsem říkala, že Maďarsko je zemí s podstatným moc velkými hospodářskými problémy. A Viktor Orbán není schopný nalézt východisko z této krize a místo toho zvolil cestu jakéhosi šovinistického nacionalismu, snaží se hovořit o eh, maďarském národu a podobných věcech a já bych byla proto, abychom nakládali s Maďarskem stejně jako s ostatními členskými státy, které mají hospodářské problémy. Měli bychom být solidární, ale současně si také myslím, že solidarita není hodnota sama o sobě a nemůžeme ji, eh, se na ní odvolávat bez ničeho dalšího. Všechny ty hodnoty mají platit společně. Nemůžeme eh, vyzývat solidaritu a přitom ignorovat všechny ostatní evropské hodnoty, jako to dělá Orbán. Děkuji a nyní dám znovu slovo panu Kalananovi na tři minuty. Uh, Děkuji, pane předsedo. Já bych rád přivítal paní předsedkyni Torning Schmidt v zasedacím sále a e, děkuji Myslím, že e, řada e, že jsme tady nezažili celou řadu předkvapení. Myslím si, že Dánsko je známým dlouhodobým spojencem, spojencem Uh, mé země Francie v nedávné situaci v Libii a tak podobně, za což děkujeme. Eh, také eh, jsem rád, že Dánsko se chápe předsednictví v této obtížné chvíli na okraji politické ekonomické krize a já doufám, že předsednictví eh, skutečně bude jednat. Někdy se říká, že mluvit pravdu je to nejodvážnější, co můžeme od politika očekávat. A myslím si, že eh, toto bude určitě pravda v případě složitých řešení, jako jsou daně z finančních eh, transakcí. Myslím si, že je na čase, abychom si mm, řekli, jaká je pravda o eurozóně a zásadních slabinách evropského projektu, protože poslední rada, eh, myslím, byla promeškanou příležitostí. Aniž bychom se postavili realitě a řešili dnešní problémy, rada, myslím, začala další kolo Eh, institucionálního zaměření sebe na sebe. Nesmíme zapomínat na to, že teď eh, jsme uprostřed dvou obtížných krizí. Eurozóna je, ta bezpro, je ten bezprostřední problém, ale nesmíme zapomínat na skutečnost, že Evropa čelí také zásadnímu problému, pokud jde o mezinárodní ekonomický ekonomický, ekonomickou pozici, ztrácíme konkurenci, eh, konkurenceschopné postavení vůči jiným dynamičtějším regionům na světě a brání nám v tom byrokracie a regulace, které brání rozvoji podniků a inovacím. Potřebujeme agendu pro růst, pro tvorbu pracovních míst a podporu eh, podniků. Evropská unie se musí soustředit na to, aby podpořila ekonomické reformy a rozvinula jednotný trh. Proto podporujeme některé z klíčových priorit dánského předsednictví. Pokud jde o víceletý finanční rámec, tak vítáme skutečnost, že ho je třeba vnímat v kontextu další konsolidace veřejných financí je potřeba mít rozpočet, dívat se do budoucnosti, nikoli do minulosti eh, a musíme dbát na nákladovou efektivitu, což je velice eh, dobré. Je potřeba, aby takto realisticky na věc a evropský rozpočet nahlíželi i ostatní členské státy. Chceme rozpočet zmrazit a soustředit se na využívání, efektivnější využívání současných eh, zdrojů a prostředků. Také se těšíme na práci předsednictví při revitalizaci jednotného trhu, protože sdílíme vizi Evropy jakožto otevřeného regionu pro obchod a investice. A tato otevřenost je také předpokladem pro eh, růst a tvorbu pracovních míst, ale většina programu používá jazyk 21. století pro popis eh, neúspěšných politik 20. století. Program předsednictví hovoří o další regulaci, o odpovědném hospodářství, o efektivní standardizaci. My všichni politici a úředníci musíme mít na paměti, že každá další regulace něco stojí někdo to musí zaplatit, buď to spotřebitelé, když nakupují zboží či služby, anebo pracovníci, kteří přijdou o pracovní místa, když se eh, zaměstnanost bude exportovat eh, do zahraničí. To jsou aspekty programu, eh, který bychom neradi realizovali, takže nás nepokojují některé tyto iniciativy v oblasti vnitra, spravedlnosti a obchodu. Například bychom neměli podporovat návrh komise na společný daňový základ, měli bychom mít odvahu k tomu, programu zbavit se tohoto nebezpečného návrhu a Jinak bych chtěl popřát eh, hodně úspěchů dánskému předsednictví a těšíme se na eh, konstruktivní spolupráci s vámi, pokud jde o projekt, kterému věříme. Děkuji, pane Kalanene. A teď má na tři minuty slovo pan Sondergaard. Děkuji, pane předsedo. Dovolte, abych na úvod poblahopřál dánské vládě, protože právě završil 100 dní v čele Dánska. Při zářijových volbách eh, paní Torning Schmidt a její spolupracovníci položili jasnou otázku dánské populaci. Musíme investovat eh, abychom vybředli v kriz, z krize, anebo naopak eh, máme šetřit, abychom překonali krizi. Buď eh, krizi překonáme tak, že vytvoříme pracovní místa, anebo naopak eh, budeme vytvářet další nezaměstnané. A dánské obyvatelstvo odpovědělo na tuto otázku jasně tak, že zvolilo stranu Tornik Schmidt do čela své země. Evropská unie, jak zde bylo řečeno, prožívá nejhlubší krizi ve své historii. Více než 10 našich spoluobčanů je bez práce. 5 milionů pouze ve Španělsku, to prakticky odpovídá počtu obyvatel v Dánsku. A nezaměstnanost mladých to je opravdová katastrofa. Dvě třetiny zemí v Evropské unii mají nezaměstnanost mladých, která překračuje 20%. Ve Španělsku je to prakticky 50%. Z toho důvodu s velkým zklamáním čteme program dánského předsednictví. Máme pocit, že ho napsalo do Merkozy. Zapomíná se zde na myšlenky, které se týkají investic s cílem překonat krizi. A vracíme se k požadavkům na úspory a úsporná opatření. Ale buďme upřímní. Opravdu se někdo myslí, že je možno překonat tuto krizi, když se prosadí pouze úspory? Evropská unie se o to pokusila v Řecku. Nefungovalo to. Evropská unie se znovu pokusila prosadit restrikce v Řecku a znovu to nefungovalo. A teď se o to pokouší po třetí se stejnou zemí a zase to nebude fungovat. Program dánského předsednictví nese pěkný název eh, Evropa v práci. Ale politika, která je nám zde prezentována, přinese ještě větší nezaměstnanost. Podle naší frakce je to zcela špatný přístup. A na závěr dovolte, abych řekl dánskému předsednictví, že obyvatelé zemí Evropské unie nepotřebují další omezení a restrikce diktované Evropskou unii, nepotřebují ani rozpočtový pakt anebo finanční smlouvu, aby se omezily veřejné služby a snížily platy. Obyvatelé Evropské unie potřebují práci, abychom vylepšili náš společný blahobyt. Francouz, dánské předsednictví má před sebou šest měsíců, aby dokázalo, že je součástí řešení a ne součástí problému. Děkuji. Eh, Děkuji vám, pane kolego, a nyní má slovo pan Messerschmidt. Na dvě minuty, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Poslední půlhodina byla velice krásná, byla to přímo love story, protože Paní Helen Tolmy-Schmidt je premiérka, kterou si všichni přejíme, přejeme a opravdu e, člověk tady slyší, že přišli lidé k moci jenom kvůli tomu, že lhali. A to je opravdu předseda rady, kterého můžeme milovat a, a obejmout. A já také vám chci říci, že vy jste všichni zde, kteří jste nebyli zvoleni. Žádný volič pro vás nikdy nehlasoval. V současné době se stále více dánských voličů zlobí kvůli tomu, že pro paní premiérku hlasovali a potom vy jste opravdu vzorem této vlády. V Itálii a v Řecku museli přijít k moci loutkové vlády, tak aby eh, jste mohli vládnout. A potom Heletony Schmidt vám zde přináší toto všechno dobrovolně. Já mám pouze jednu výzvu na paní Tony Schmidt. Ano, jezděte do Bruselu, jezděte do Štrasburku, využijte své období ve neboť eh, v tomto období, když tam budete jezdit, tak se zhorší situace v Dánsku, neboť eh, také eh, poplatky, které jsou na pod, zapotřebí na to, aby vy jste sem jezdila, ty jsou nízké, ale EU to opravdu něco stojí. To už je tanker, který je již do poloviny pod vodou a také náš ESFF e byl degradován, tedy downgradován. A tady já vás srdečně vítám, paní Tornišnit. Tady máte své přátele v EU, vy jste tady úplně správně. Vy tady vstupujete přesně do té oblasti, kterou si přejete, ale voliči s tím nemají co do, spole, do činění. To, co dosáhnete v Dánsku lžemi, to tady dostanete přímo na stříbrném podnosu. Děkuji. Pan Messerschmidt? Ano, prosím, nasaďte si sluchátka. Je tady otázka eh, modrá karty ze strany paní Signe. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Mám otázku na dánského kolegu což se týká eh, daně z finanční transakcí, protože dánská premiéra tvrdí, že je to třeba zavést a také dánská ministrině pro finance eh, řekla, že to bude stát opravdu eh, strašně mnoho milionů a také další popsali tuto daň jako bullshit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 tady opravdu došlo ke zmatku, protože politika na jedné straně tady má někter, někteří politici jsou pro, někteří jsou proti, sociální demokraté jsou pro, ale my nevíme, co vlastně vláda chce. To je to nejlepší, co můžeme o dánském předsednictví, o dánské vládě říci. A nyní má slovo pan Medlene. Já Děkuji vám, pane předsedo. Ano, bohužel, paní Torning Šmitová já jsem bohužel nikdy neslyšel tolik prázdných frází, jako nyní zde od vás. Podobáte se Barosovi, neříkáte absolutně nic, tak jako jsme si zvykli ze strany komise a Barosa. Evropa už 15 let slibuje ekonomický růst, Lisabonská strategie slibovala, že EU se stane nejsilnější ekonomikou světa a bylo to naprosto směšné. Evropský socialismus naopak vedl eh, k obrovské nezaměstnanosti úpadku a eh, k politikům, kteří si cpou jenom peníze do vlastní kapsy. Mám k vám velkou výzvu. Nizozemsko má velký problém s Evropou. Nizozemsko má jeden z nejlepších sociálních systémů na světě a jsme na to hrdí. Ale Evropa a evropská byrokracie právě rozbíjí nizozemský systém. Není možné, aby evropští gasarbajtři měli už po jednom roce možnost, aby využívali sociální sociálních eh, dávek. To by mělo trvat až 10 let, než toho budou moci využít. A není všichni eh, Nizozemsko musí mít eh, možnost, aby všichni ti Rumuni a Bulhaři, kteří hledají u nás štěstí, zůstali mimo tento sociální systém. Mělo by to být jedna z priorit vašeho programu. Děkuji. A nyní má slovo pan Benson na dvě minuty. Děkuji vám. Dovolte mi, abych nejprve přivítal dánskou premiérku zde na půdě Evropského parlamentu. Eh, my máme velká očekávání, která vkládáme do dánského předsednictví. Doufáme, že dopadne dobře a bude úspěšné. Byli zde řečníci, kteří se nevyjadřovali příliš spokojeně, ale mohu říci, že většina zde přítomných souhlasí s těmi čtyřmi prioritami danského předsednictví. E, čeká nás velký významný komplexní úkol v hospodářské oblasti, takzvaný six-pack a e, finanční dohoda a také otázka rozpočtová. Dánsko se nemůže příští šest měsíců chovat jako pouhý správce. Důležité je, abychom měli takové předsednictví, které bude voluntaristické a bude mít odvahu učinit něco, co nás z té situace vyvede, i když s tím možná nebudou souhlasit úplně všichni. A Dánsko by se mělo také věnovat eh, výrazně změně v oblasti energetiky. Tam potřebujeme najít rychlé řešení. V roce 2011 Evropská unie použila 350 miliard eur na zlepšování energetické účinnosti, na úsporu ropy. Je tam celá řada oblastí, ale bohužel musíme dnes konstatovat, že podnikatelé a občané Evropy jsou ještě více závislí na plynu od pana Putina a na ropě z Blízkého východu. My potřebujeme eh, silnou směrnici o evropské účinnosti, potřebujeme inovační síly a schopnost reagovat na situaci na globálních trzích. To také vytvoří celou řadu pracovních míst pro běžné pracující. A díky tomu, co potřebujeme, chceme v Evropě, nastane také růst. Je celá řada oblastí, kde se Dánsko v příštích měsících může zde prosadit. A já doufám, že se toho dánské předsednictví ujme, i když s tím možná všichni nebudou souhlasit. Přeji vám mnoho štěstí pro dánské předsednictví a prosíme o konkrétní výsledky pokrok a zelený růst v Evropě. Děkuji vám, pane kolego. A nyní má slovo pan Jorgensen na dvě a půl minuty. Děkuji vám, pane předsedo. A děkuji také paní premiérce Veletovým Schmidt za jasnou prezentaci plánů pro nastávající předsednictví, pro silnou, dynamickou, zelenou Evropu. To je ten správný kurz Evropské unie, kterou v této době potřebuje. Celá řada Evropanů se domnívá, že Evropská unie je něco vzdáleného, něco nejasného, co se odehrává v Bruselu, ve Štrasburku a co možná nemá valný význam pro běžný život občana, ale ve skutečnosti je tomu jinak. Je to tak, že rozhodnutí zde v tomto parlamentu mají obrovský význam pro občany, ať bydlí v Amsterdamu, v Kodani, na Kypru nebo v Aténách Zodpovědná dynamická Evropa znamená vytvářet růst, vytvářet pracovní místa a to také v době, která je zároveň ve znamení úspor. Nalézt rovnováhu je složité, protože on je to opak toho, co si přejí pan Messerschmitt a pan Sonnergaard. Hovořilo se zde o Love Affair a Perfect Match, extrémní levice, extrémní pravice z Evropy vyslala takový signál, který jistě neplatí pro ty země, které se neumějí vybřednout ze své situace. Evropa to znamená, že v době krize nesmíme nad jinými ohrnovat eh, nos, a také podporou klimatu a životního prostředí lze vytvořit pracovní místa. Energetická účinnost, ochrana životního prostředí, to patří k sobě. A také lze snížit emise CO2 v Evropě, zvýšit energetickou účinnost o 20%, to znamená nějakých 20 milionů pracovních míst navíc pro Evropany a to je rozhodující věc. Tím se Evropa dostane blízko občanům, ukáže, přeshraniční solidaritu a to může vést pozitivním účinkům. Bezpečná Evropa znamená i boj proti terorismu a přeshraniční kriminalitě. I to jsou témata, která znejistují občany a zde ve společné spolupráci můžeme těmto výzvám čelit. Vizionářství a jasný pohled na věc, to je účinný program a přejeme hodně štěstí. Děkuji. A nyní má slovo eh, Pardon, eh, pane Jorgense, nepřijmete otázku od pana Dartmunta? Eh, pane Jorgensene, napadlo vás, že politiky eh, komise vytvářejí Evropu masové nezaměstnanosti? A napadlo váženého pana poslance, že ekonomika takové politiky nedělá, že komise takové politiky nedělá, že politiku děláme my, vy, já e, a také e, členové rady. A já si myslím, že e, pokud budeme dělat přesně to, co navrhuje dánské předsednictví, to znamená, že se budeme ubírat směrem k růstu, že to bude udržitelné ekonomicky i sociálně a to bude právě ta pozitivní věc v každodenním životě Evropanů. Děkuji. Děkuji vám. Pan Rod, dvě minuty. Paní premiérko. Vítejte tam, kde pro vás politický život začal. A já bych chtěla poděkovat vám i vaší vládě můžeme říci, že to bylo zde přeloženo jako kritika, ale uh, premiérka není zvyklá na to, že já jí skládám komplimenty. Já myslím, že to, co říkám, je ovšem učeno také tomuto sálu. Já bych chtěl zmínit tři věci u této vlády. Chtěl bych poděkovat za to, že jste naslouchala uh, parlamentu, když jste si stanovila své priority a vyložila je na stůl. Uh, to znamená, že je tady eh, program předsednictví, který je ambiciozní, ale přitom pragmatický. Ukazuje to, že dobře chápete eh, svoji úlohu jakožto upřímného, eh, poctivého partnera, subjekta. A můžeme říci, že je tady opravdu velice, velice vynalezavý přístup k této věci i při jednání s parlamentem. Děkuji vám za to a doufám, že dostanete podporu, o kterou dnes žádáte. Ale Eh, dříve, než eh, všechny tyto komplimenty eh, zahltí naši premiérku, chtěl bych položit kritickou otázku. Jak se díváte na to minové pole mezivládní dohody, na kterém se pracuje? Jak se vyhneme nejednotě v Evropě? Za druhé, jaká je dánská pozice k daním, kde podle nejnovějších čísel komise může Eh, být ztraceno 130 tisíc pracovních míst eh, za důsledku takovéto daně. A za třetí, eh, pravidla sjednocování rodin podle zelené knihy komise. Pan Schulz předseda parlamentu stáhnul svou kritiku k této pravidle. A chci se zeptat, zda tady využijete možnosti a přestanete pracovat pro toto pravidla. A já vám přeji hodně štěstí během tohoto předsednictví. Děkuji. Děkuji. Pane Rode, přijmete otázku od pana Kronyho? Prosím, nasaďte si sluchátka. Eh, a ptám se, zda můžete eh, přijmout otázku od paní Okony. Já se omlouvám. Ptám se, zda souhlasíte s otázkou paní Okony. Nebo to necháme na catch the eye. A nyní prosím má otázku paní Turunen. Děkuji. Já bych chtěla poděkovat paní premiérce za vynikající projev. Chci říci, že je to opravdu velice osvěžující vidět takovouto energickou ženu v čele eh, Evropy. A eh, myslím, že eh, tady opravdu potřebujeme takový svěží vánek, který tady zavál. A chci říci, že dánské předsednictví se snaží o společné řešení krize a musíme se opravdu soustředit na zelený růst, udržitelný růst a nová zelená pracovní místa. To potřebujeme pro miliony Evropanů, eh, kteří v této době práci nemají. Má generace mládí eh, Evropy je obzvláště postižena eh, tímto problémem. Je to velice důležité pro mou generaci. Já myslím, že dánské předsednictví by mohlo jít ještě trochu dále a ukázat, že se snaží řešit eh, nezaměstnanost mladých a snaží se dosáhnout cílů Evropy 2020. Snaží se přinést záruky růstu a pracovních míst. A konečně chci také říci, že pro nás je velice důležité uvědomit si, že eh, budeme-li pouze řešit krizi škrty, eh, tak eh, to může být složité. My se naopak musíme snažit vytvářet nová pracovní místa a řešit krizi spravedlivým způsobem. Máme taková očekávání a mě to pozbudilo, když jsem vyslechl projev premiérky. Děkuji vám. Děkuji a nyní má slovo paní Rozbach. Eh, děkuji. Dánské předsednictví má před sebou velké výzvy v těch, tomto půlroce. Eh, dánské předsednictví se musí eh, soustředit také na reformu v oblasti mm, spotřeby energií. To je velice důležité také z hlediska klimatických změn. Doufám, že předsednictví podpoří rozvoj zcela nových udržitelných energií, protože to, co používáme, zatím není dostatečné a je to velice závažné období. Hospodářská krize má závažné důsledky pro obyvatelstvo eh, Evropy, která už je velice silně postižena nezaměstnaností. Slyšíme to ze všech stran eh, v tomto parlamentu, jak velice tvrdě postiženi jsou eh, jednotlivé země a my prožíváme opravdu velice těžké mm, podmínky v této době. A jak bylo řečeno, je třeba nastartovat růst, obnovit růst. Předsednictví eh, také hovoří o změnách smluv, to ovšem nemá podporu obyvatelstva. Krize nemůže být záminkou pro více eh, byrokracie eh, na evropské úrovni. Je naopak třeba zvýšit konkurenceschopnost a posilovat vnitřní trh. Jsou tady také eh, otázky reformy zemědělské politiky, rybolovné politiky. To všechno jsou věci, které jsou před námi na stole. V době deficitu, v době eh, škrtů, úspor, bylo by dobré, kdyby eh, se tady zaměřila eh, pozornost právě na zemědělství a rybolov. Tady budete mít podporu tohoto eh, parlamentu. To jsou politiky, které stojí hodně peněz eh, daňové poplatníky v Evropě. A není jisté, že dosahují svých cílů. Věříme, že předsednictví bude pracovat cílevědomě, adresně a že dosáhne úspěchu v této části našeho světa. Děkuji vám. Grazie. Děkuji vám. Děkuji. Děkuji vám, paní Rozbach. A nyní má slovo Paul Murphy jedna minutu. Děkuji, pane předsedo nyní již dlouho zavádíme úsporná opatření v Evropě, ale v důsledku toho také došlo k zbídačení jednotlivých zemích, jako v Irsku, Portugalsku a ve Španělsku. Také v Řecku se lidé vzdávají svých dětí, protože je nemohou uživit. Pan Barroso a také paní premiérka hovořila o růstu. Když si přečtete program, program, tak eh, tady vidíme, že pouze hovoříme o růstu, ale provádíme úsporná opatření a tady hovoříme pouze o ekonomickém řízení, ale to znamená zavádění úsporných opatření na úkor prosperity. A to se děje neustále a stále očekáváme nové výsledky je to nesmysl, nerozumnost a nebo jednoduše je to to, že si chceme urvat kus masa na úkor pracujících lidí. A já se tedy chci zeptat, co si Dánsko myslí o nové fiskální smlouvě, která má dokonce zakotvit Eh, tato úsporná po upatření. Jak to bude vypadat dál? Například také v této situaci. Děkuji vám a nyní má slovo na jednu minutu paní Cavela. Děkuji, děkuji pane předsedo, paní premiérko. Přeji vám hodně úspěchů v budoucím období. Chci předložit dva konkrétní návrhy. Uh, jako zlepšení či dodatek k, ke stávající politice komise by mohlo vaše předsednictví zavést také registraci veškerých energetických zdrojů v Evropě. My musíme znát energetické zdroje, které má Evropa k dispozici a které nejsou realistické. To znamená, kde nejsou investice, které nejsou realistické. Například existují fotovoltaická zařízení v zemích, kde není dostatek slunce. A za druhé je to také oblast zaměstnání zaměstnanosti. Ve Wall Street Journal bylo včera článek o velkém exodu pracovních sil z Evropské unie. A my musíme tuto změnu také vidět z pohledu pracovního trhu. To jsou dvě věci, kterými bychom se měli zabývat. Děkuji vám, paní Cavela, a nyní pan Klajs. Děkuji vám, pane předsedo. Vážená paní premiérko, doufám, že si uvědomujete, že mnoho lidí v Evropě má velká očekávání, která vkládají do dánského předsednictví. Vaše země je jedna z mála členských zemí EU, která učinila odvážná opatření tak, aby kontrolovala problematiku imigrace. Nesetkalo se to s povděkem u, u některých ostatních vlád a Evropské unie vaše země na základě tzv. krize způsobenou karikaturami jste také zaujali odvážný postoj a hájili jste svobodu slova proti islamismu. Také zastupujete i když zastupujete jinou vládní většinu, paní premiérko, tak doufám, že budete eh, bojovat za to, aby státy mohly mít svoji vlastní asilovou a imigrační politiku, protože tím, že nejsou kontroly vnějších hranic, tak máme nejenom krizi eura, ale také krizi šengenskou. Děkuji vám. Děkuji a nyní má slovo pan Langen, minuta a půl. Vážený pane předsedo, dovolte mi pogratulovat dánské premiérce k jejímu proevropskému programu. To je pro nás něco nového z pohledu na Dánsko a uděláme vše pro to, abychom vás v tomto programu aktivně podpořili. To se týká jak realizace jednotlivých opatření, například při regulaci finančních trhů a také ve vaší snaze, abyste nedovedli k úspěchu mezivládní metodu, ale metodu komunitární. Vy jste to také podtrhla, že to je to důležité měřítko evropské politiky. Budeme vás podporovat pokud se této iniciativy chopíme, paní premiérko. A dovolte mi dodat ještě jednu věc. Prosím, vyveďte Dánsko eh, z toho euroskeptického eh, kouta. Dánsko má opt-out a vy máte možnost nejenom stabilizovat euro, ale také dosavadní dánské názory zvrátit a učinit aktivní krok směrem k euru. A dovolte mi také říct si další věc. My podporujeme váš program, ale četl jsem opakovaně v oznámeních, že chcete udělat krok směrem k Turecku. Vy jste o tom dnes nehovořila. Žádám vás, paní premiérko, abyste za dobu svého předsednictví u nás, pro nás udělali to, abyste přesvědčili Turecko, aby se vzdalo bleka, blokády dalšího předsednické země, a sice Kypru. Protože pokud bude Turecko nadále blokovat eh, Kypr, tak bych musel na konci vašeho předsednictví potom říci, že to byl bod, ve kterém jste možná nespl- nesplnili zcela zadaný úkol. Takže prosím, věnujte se i te- tomuto tématu a my vás budeme podporovat. Děkuji panu Langenovi. A nyní Klod Moráš jedna minuta. Vítám vás, paní premiérko, v této sněmovně a nejdříve chci říci, že ekonomická krize zde zuří. A tady jsem, Helo, já jsem vedle tebe dlouhá léta seděl. A také vy jste hovořila o tom, že ekonomická krize je ústředním tématem. Ale já vím, že vy se především také chcete zaměřit na otázky hodnot a spravedlnosti a justice. Všechny naše země, včetně vaší, žijí ve složité době, ale vy se nebudete dívat bokem. Vy tady jste se zaměřili na základní kameny a bloky naší politiky. A já chci, aby vaše předsednictví se dále zaměřilo na Schengen, což je důležitá věc, potom také na společný asilový systém a také na oběti. My věříme vašemu předsednictví a doufáme, že v těchto věcech dojde pokroku. Například takováto věc, jako je Maďarsko, tak tady také doufáme, že nám předsednictví eh, navrhne určitá řešení a bude s námi v těchto oblastech spolupracovat. Děkuji vám, pane Morajares, a nyní pan Lambsdorff. Paní premiérko, chci začnou, začít tím, že bych vám chtěl nejdříve poděkovat. Je tady modrá karta, ta tady už byla jednou. Tak tato dáma, tato kolegyně již jednou modrou kartu předložila. Pane Moraes, jste ochoten zodpovědět? Jste ochoten zodpovědět ještě jednu otázku? Paní Moraj, prosím, máte slovo. Děkuji. Pane Moraes, vy jste řekl, že dánské předsednictví by se také mělo zabývat zdárným a naléhavým způsobem maďarskou situací. Kdo znamená my? kolik procent vašich voličů by chtělo, aby eh, se, eh, se nyní zabývali maďarskou krizí v době, kdy je v Evropě taková bída a taková chudoba. Kolik si myslíte, že vašich voličů se chce zabývat eh, stářím či věkem pro odchod do důchodu maďarských soudců a podobně? Ano, když bys mě řádně poslouchala, tak jsem hovořil o tom, že hospodářská krize je to nejdůležitější téma. Možná, že já jsem neměl zmiňovat Maďarsko, ale tady se to týká především hodnot. Tady předsednictví musí spolupracovat s radou a komisí, eh, tak také v otázkách základních hodnot. To se netýká maďarského lidu, to se týká politiky maďarské vlády či jakékoliv vlády, pokud tato politika může porušovat základní hodnoty. To je věc, kterou se musíme zabývat, ale samozřejmě to není ta úplně nejdůležitější věc eh, v této sněmovně. Pan Lambsdorff dvě minuty, prosím. Děkuji, děkuji. Nyní na druhý pokus, pane předsedo. Chci začít tím, že bych vám chtěl poděkovat hned po e, nástupu do funkce jste ukončila e, nápad zavedení hraničních kontrol na hranicích s Dánskem, to znamená z Švédskem a s Finskem. To byla dobrá zpráva nejenom pro pracující, ale také pro špedice na obou stranách hranic. Myslím si, že to je velice dobré opatření. A druhý bod, ve kterém se připojuji k panu Langenovi, prosím, braňte komunitární metodu. Myslím si, že jste již jednou zjistila, co se stane, když za, spadneme do mezivládních dohod z 19. století. Vy to zajisté také znáte z projevu pana Sarkozyho. Jestli toto je tón e, nových mezivládních dohod, pak bychom opravdu se měli ubírat ke komunitární metodě. Vy jste ve svých prioritách napsala, že chcete silné vystupování Evropu na venek. Myslím si, že by bylo dobré, kdybyste využili této příležitosti eh, k tomu, zdali chcete nadále zachovat svůj opt-out z obrané a zahraniční politiky. Je opravdu zajímavé a neobvyklé, že v zahraniční agentuře a obrané agentuře jsou všichni mimo Dánska. A my se snažíme za další také postupovat proti Maďarsku. To je bod číslo 7.1 a tady se to týká pouze doporučení ale prosím, zaměřte se také na čtyřpětinovou většinu členských států, jenom tak se dostaneme u Maďarska před. Děkuji vám, děkuji vám a nyní má slovo pan Turmes na jednu minutu. Vážená paní premiérko, výsledky, nikoli záměry, jsou podle mě důležité. Děkuji vám za stanovení cílů. Jakožto zpravodaj pro směrnici eh, bych chtěl říci, že se těším na práci na této věci. A chci ještě hovořit o jedné věci, která podle mého názoru je zásadně důležitá eh, pro krátkodobé investice, a to je otázka Evropské investiční banky. Eh, v prosinci 2008 27 nejvyšších představitelů EU rozhodlo, že v roce 2009 Půjčovací eh, kapacita eh, bude eh, zvednuta z 55 na 80 miliard. 20, v roce 2009 mělo být 25 miliard investic více. A to do projektu které se také věnují automobilovému průmyslu. Dnes eh, tady zase čelíme problému s poskytováním úvěru a na příští rok banka snížila svou kapacitu na 60 miliard. Tak já se ptám, proč v této eh, chvíli se vracíme zpět a snižujeme kapacitu eh, půjčování o 20 miliard. A otázka zní také, proč EIB nepoužívá to, co pan Draghi poskytl jako mm, linku pro soukromé banky. Tam je teď 5 miliard půjčováno za 1%. A banky to e, prostě pak vlastně splácí Evropské centrální bance a nepoužívají to pro e, rozmach evropské ekonomiky. Takže tady je e, půjčování za 1% a proč nejde k investicím těch 80 miliard do evropského hospodářství. To by byl ten rychlý stimul, který můžeme získat během vašeho předsednictví. Děkuji. Děkuji, pane Turm. Paní Mara Bizoto. V Evropě se eh, burzy eh, hroutí a finanční eh, lobby se tady koordinují. A tady eh, dánské předsednictví říká, že souhlasí s takovýmto řízením ekonomiky. Spíše než by se zachraňovali občané, tak eh, spíše eh, vlastně se tady evropské vlády snaží být hlídacím psem eurodemokracie. Já myslím, že to, co je formulováno jakožto evropské priority, Eh, zrychlení otvírání se Evropy vůči balkánským zemím, to není podle mě to nejdůležitější. Jsou tady jiné důležité starosti spíš než otvírat se zemím, kde je korupce. Eh, dánská vláda je pro vstup Turecka. No, naštěstí Turecko je ještě daleko stavu, kdyby respektovalo všechny parametry. Ale co ještě větším paradoxem, ještě horším paradoxem je, že euro je neúspěšné a dánské předsednictví se eh, ho snaží bránit, ačkoliv je mimo eurozónu. A eh, ostatně oprávněně se Dánsko nikdy nes, nesvěřilo do rukou eura. Děkuji vám a nyní paní Sinclair na jednu jednu minutu. Paní premiérko, přebíráte předsednictví EU v době, kdy je tady velice složitá situace, takové eh, postupy se různě institucionalí, viděli jsme to v nedávných měsících, eh, kdy se vlastně nahrazují eh, různé funkce technokraty a aparátčici EU tady e, vlastně e, se snaží vytvořit situaci, kde nebude zapotřebí referent v členských státech. Tady je zcela jasné sdělení, které všichni vidí. Vy máte předsednictví v tomto rozhodném okamžiku, v době, kdy se řeší otázka eura, v době, kdy je tady celá řada nejistot. Lidé se dívají na Dánsko a očekávají silné vedení ze strany Dánska e, EU se obrací na Mezinárodní měnový fond, aby vyřešil problémy. E, Spojené království, které je mimo eurozónu, e, v prosince bylo vyžádáno, aby přispělo svými penězi do MMF. Děkuji vám a není pan Mauro, minuta 30, prosím. Děkuji, pane předsedo. E, paní premiérko, ve vašem programu se ukazuje, že priorita dánského předsednictví je zajistit odpovědnou evropskou ekonomiku. Co to znamená? Podle mého názoru je odpovědnější Evropa a zejména Evropa, která si uvědomuje nebezpečí, před kterým stojí, to je eh, právě eh, jasné v této době. Chybí tady evropský leadership. Evropa eh, má své euro, ale nemá leadership. Je tady vyčkávání, imobilismus, zejména u zemí, které mají problémy a které se snaží být stržený tím kolosem, kterým je Evropa. Budeme, doufám, pokračovat v dobré práci, kterou zahájilo Polsko, které nikdy nestrácelo ze zřetele prioritu daného okamžiku. To znamená opětovně vyjádřit eh, jednotu jakožto hlavní nástroj, jak čelit nebezpečí, které překonává naše eh, představivost. Eh, nemůžeme být pouze domýšliví vůči světu. Eh, pane Šulce, já bych vám chtěl popřát hodně štěstí ve vaší práci a chtěl bych říci, že budeme vám stát po boku v té bitvě, abychom potvrdili práva Evropského parlamentu, přínosu Evropského parlamentu v té bitvě o evropskou jednotu. A budeme diskutovat o eh, tomto věci. Děkuji jedna eh, Děkuji vám, pane předsedo, srdečně vítám paní premiérku zde v Evropském parlamentu. Evropská unie je rozdělená mezi těmi státy, které si mohou půjčovat s velice nízkým úrokem a těmi, které musí splácet velice vysoké úroky. Jsme v nouzové situaci a v době krize se zvyšuje egoismus a omezuje solidarita. Proti tomu musíme vystupovat momentálně, e, zavádíme úsporná opatření, ale měli bychom též využívat solidaritu. Já jsem zpravodajkou v oblasti směrnice o mateřské dovolené. Přes úsilí polského předsednictví rada v minulosti nezareagovala na návrh Evropského parlamentu a Evropský parlament má zájem na to vstoupit do dialogu s radou i s Evropskou komisí tak, aby vzniklo řešení blízké realitě, které bude užitečné evropským rodinám a také bude odpovídat Evropské strategii 2020. Je to významné téma protože Evropu čeká velká demografická výzva, která bude mít dopad na hospodářský rozvoj a bude mít také ne- možná negativní dopad na sociální zabezpečení a myslím si, že by to mělo být uzavřeno během dánského předsednictví. Pan Štádler. Vážený pane předsedo a parlament, nechci reagovat na holé fráze pana Baroza a paní premiérky, protože nemá smysl o nich politicky Eh, diskutovat. Ale ta agitace, která zde zaznívá proti Maďarsku, nejenom zde v parlamentu, ale i jinde, když se podíváte, jak postupuje komise, tak chci říci, já jako Rakušan eh, se cítím jako v době, kdy Evropa s hloupými sankcemi postupovala v eh, roce 2000 proti Rakousku a blamovala se. Eh, Orbánova vláda prokázala, že demokratická volili dvě třetiny maďarských občanů a má demokratickou legitimitu. Také ukázala, že během předsednictví v radě eh, je spolehlivým partnerem nejenom v EU, ale také v NATO a to ukázala opakovaně. Není možné takto zacházet s Maďarskem a všichni, kdo si myslí, že touto agitací socialistů, liberálů anebo nové či staré marxisty opět přivedou k moci, ty jsou na omylu. Pan předseda přerušuje a dává slovo kolegovi Odymu minuta 30 pane předsedo Evropské komise, nejdříve k finančním a hospodářským věcem. Paní eh, premiérko, vy jste říkalo, že Dánsko se nechce pouštět do ekonomické integrace eurozóny. Můžete nás uklidnit o tom, jak se rychle budou vyvíjet návrhy legislativních eh, předpisů o derivovaných eh, produktech, aby byla zajištěna stabilita a růst, protože tyto texty potřebujeme. Politická většina se tady vytváří také u, ve věci Eh, daně ve finančních transakcích. Můžete nám říct, jaká je vaše pozice k této věci? A konečně vás chci upozornit na obchodní politiku. Rada dává mandát komisi, aby komise vyjednávala pro celou EU. Je to pravomoc EU. A my, Evropský eh, parlament, nyní máme novou pravomoc schvalovat takovéto obchodní dohody. Chci vás upozornit na nutnost eh, vyhnout se naivitě a aplikovat princip reciprocity. Například při jednání s Mercosurem tady to se bude projednávat ke konci vašeho předsednictví. Prosím, buďte velmi bdělá. A pokud jde o růst, eh, Prezident Van Rompuy na poslední eh, Evropské radě o tom hovořil, ale já bych chtěla, aby jedna Evropská rada byla celá věnována výlučně otázka, otázce růstu. Předseda Schulz by také chtěl být pozván na eh, takovou Evropskou radu. Podpoříte podpor, přítomnost našeho předsedy na Evropské radě, aby to byla skutečná Evropská rada věnovaná plně otázkám růstu? Chtěl jsem hovořit i o sociální konvergenci, ale už nemám čas. Katalin Ivan. Katalin Ivan, jedna minuta. Pane předsedo, já vítám eh, ctižádostivé cíle dánského předsednictví, ale ty budou irrelevantní, jestliže budeme bránit dění v Maďarsku, Rumunsku a Bulharsku. My musíme také naslouchat demonstrantům, kteří jsou na ulici, protože je jejich vedoucí šéfové vlád je neposlouchají. Režim Brana Basesku, Borika Borisova a také Orbana musí být spochybněn my také potřebujeme demokracii ve všech 27 státech EU. Děkuji vám, pane kolego, a nyní pan Zalba Videm Begin. Minuta 30. Herr Zalba. Gracias, señor presidente, y enhorabuena por su nombramiento. Děkuji, pane předsedo. Paní premiérko, já doufám a věřím, že tady nezůstanou jen slova, že budou následovat také činy a že se to co nejdříve projeví. Je důležité vyslat jasný signál pro trhy. Doposud eh, Trhy přijímají pozitivně eh, přijímaná opatření a také je tady potřeba spolupráce a jas, projevení jasné vůle. Eh, to očekáváme v nejbližších měsících musíme udržet a dále skonsolidovat naše úsilí o stabilizaci a ubírat se cestou úspor, přijmout další opatření, která jsou zapotřebí ve prospěch zaměstnanosti. Pouze úspory samozřejmě by nás z krize nevyvedly. Potřebujeme provádět reformy ne, jen o nich diskutovat, ale realizovat je. Španělsko toto plně prokazuje a plně se eh, ubírá touto cestou. Podporujeme strukturální reformy, eh, které musí být přijaty členskými státy. Evropská centrální banka eh, se projevuje odvážně při přijímání rozhodnutí, ale potřebujeme ještě jasnější závazek prostřednictvím aktivnější účasti na sekundárních trzích. Je také zapotřebí spustit finanční mechanismy, které jsou společné. Tak, jak se o tom diskutovala. Děkuji, pane předsedo. Děkuji a nyní paní kolegyně Jakonsar, jedna minuta. Paní premiérko, podle výzkumu žijí v Dánsku ty ti nejšťastnější lidé. Promiňte, byl vypnut mikrofon. Já jsem chtěla říci, že podle výzkumu v Dánsku žijí nejšťastnější lidé a bylo by také skvělé, kdyby v průběhu předsednictví byste byli schopni rozšířit tuto zónu na Evropu, která je v současné době tak nešťastná. Většinou si předsednictví stanoví tolik priorit, že pak prioritou není nic my často nejsme schopni všechny cíle splnit. Nyní také se zabýváme otázkou aktivního stárnutí a toto je také z ekonomického hlediska zásadní věc. Je třeba také zabezpečit zaměstnanost lidí i ve vyšším věku, což má co dočinění s jejich důstojností a také ekonomickým uh, statutem života. Neboť diskriminace v této oblasti, tedy v, eh, z hlediska věku, stoupá. I když máme skvělé příklady lidí, kteří pracují skvěle, jako Jacques Delors a Helmut Schmidt. Prosím, eh, bohužel řečnice byla přerušena a nyní paní Gourmet. Vážená paní předsedkyně vlády, vy přebíráte štafetu v těžké době. Je zde celá rada, řada problémů a já vám chci předestřít zopakovat návrh mých kolegů ze socialistické frakce. Pokud eh, chcete mít Maďarsko v centru svých zájmů, tak to bude velice problematické. Maďarské předsednictví mělo svůj cíl a sice evropskou politiku a hospodářskou politiku sladit na té evropské úrovni s tím, co se děje doma. Já jsem poslankyní za Maďarsko a vím, co to znamená pracovat ve prospěch společných evropských politik. Jde o to následovat otázky hospodářské, ke zprávy zde je třeba mít jasno o daném postupu. Nicméně třeba také uznat to, že nejde čistě a pouze jenom o čísla při realizaci hospodářských mechanismů. Rada bych vás vyzvala, abyste se tež podívala na úroveň členských států a vzala na vědomí, jak velké rozdíly panují mezi jednotlivými zeměmi. Některé země pracují dobře, některé hůře, ale všechny státy se snaží. A přeji vám mnoho výdrže a moudrosti během vašeho předsednictví. my nyní máme socialistického předsedu a také v lice skvělou socialistickou předsedkyni rady. Ale my víme, že malé země dokáží zázraky. Jako běžně je e, důležitá práce předsedy. Je třeba také udržet jednotu na, eh, v Evropě, musíme také bojovat proti extremistům a euroskeptikům. A také občané nejsou šťastní kvůli Evropské unii. Budeme muset začít aplikovat eh, six-pack a to také bude, vést k, eh, bude bolestné řešení. Ale já musím říci, že jsme si vyslechli konsistentní program dánského předsednictví a vy jste zaměřujete také na mládež, protože jste matkou stejně jako já. Já jsem přesvědčena o tom, že všude musíme také respektovat eh, hodnoty po celé Evropě a já vám děkuji za solidaritu. A nyní má slovo pan kolega Karas, minuta 30 a také vám blahopřeji k zvolení místo předsedou. Děkuji vám, pane předsedo, i já vám blahopřeji. Těším se na dobrou spolupráci s vámi. Toto předsednictví rady se zaměřilo na dva cíle. Jedním cílem je zodpovědná Evropa. Zodpovědná Evropa musí být demokratickou Evropou. Demokratická Evropa předpokládá, že Evropský parlament bude také se účastnit veškerých evropských rozhodnutí bez Evropského parlamentu e, nesmí být nic rozhodnuto. A za druhé, zodpovědná Evropa musí spojovat a ne rozdělovat. Je možná dobré, že nejste členem eurozóny, protože v současné době uh, jsou tady pokusy oddělit jedny od druhých. A veškerá opatření, e, tedy řešení krize, musí být komunitární a musí vést e, k přípravě politické a fiskální unie. A také se budete zaměřovat na regulaci finančních trhů. Já vás žádám, abyste se společně s námi v parlamentu snažila překonat individuální zájmy a také, abyste podpořila posílení likvidity při zachování hospodářské jednoty Evropy. My máme před sebou hodně práce, ale zvládneme to jenom společně. Děkuji. Bohužel není zapnutý mikrofon. Pane předsedo, blahopřeji vám, paní premiérko. Já jsem Švéd a proto jsem také hrdý na dánské předsednictví, které je však sociálně demokratické, ale jsem rád, že se zaměřujete na důležité úkoly v době, kdy eh, máme před sebou nebezpečí rozdělení Evropy a také vzhledem k procesu dosažení finanční stability je důležité, aby předsednictví udělalo vše, co je v jeho silách, tak, aby se postaralo o celou Evropskou unii a aby propojilo všechny členské země. Otázka vnitřního trhu je také důležitá. Reformy vnitřního trhu jsou důležité pro propojení Evropské unie tak, abychom získali novou ekonomickou dynamiku a to je také jeden ze stěžejních cílů EU. Děkuji vám, děkuji vám a nyní na závěr má slovo pan Karinč. Jedna minuta. Paldies priekšsēdētāji kungs. Cienījamie kolēģi, Vážení kolegové, nadcházející předsednictví stojí před celou řadou výzev. Je tady eurokrize, problém rozpočtu, ale současně je velice důležité věnovat pozornost energetickému sektoru, který je stále důležitější v geopolitickém měřítku. Zejména musíme podporovat společnou evropskou energetickou politiku. Eh, máme předpisy, máme eh, legislativu, která stanovuje, že přenosový systém je oddělen od produkce eh, energií a jsou členské státy, které uzavírají dohody s třetími zeměmi, které poskytují výlučné eh, použití eh, jejich přenosových soustav. To je velmi nevýhodné pro celé evropské obyvatelstvo. Já bych chtěl apelovat na předsednictví, aby se snažilo o to, aby současná pravidla byla eh, aplikována i vůči třetím zemím. Děkuji a nyní máme postup každý DI. Mám zde 28 žádostí, přihlášení se o slovo a je logické, že nemohu dát eh, slovo všem 28 zájemcům. Podle současného časového harmonogramu máme asi pět možností udělit slovo. Navrhuji, abychom postupovali tak, abychom vyvážili muže a ženy a jednotlivé frakce, takže jako první má slovo pan kolega Gargány. Pane předsedo, musím říci, že dnešní den nám umožňuje vyslechnout eh, tři projevy, které mohou dát určitou naději Evropě, určitý program. Tři projevy, tři strategie. Eh, vážená paní premiérko, vy jste řekla dvě velice důležité věci že Dánsko jde, je součástí evropského osudu. To je věta, která vás zavazuje, abyste posílila Evropu a abyste ukázala, že eh, musí převážet komunitární metoda. My se nacházíme v situaci, která je opravdu velice složitá. To není pouze otázka retoriky. Eh, máme eh, tady pozastavení procesu komunitárního rozvoje. Eh, pokud jde o změnu smlouvy. To je mezivládní dohoda, dohoda mezi státy. Tato metoda převážila eh, a my eh, máme problémy, které nám neumožní rozvoj, ani rozvoj, ani růst. Taková mezivládní dohoda to neumožní. Děkuji. Frau Gomez. Děkuji, není paní Gomez pátek 13. Eh, Standard and Poor's eh, apeloval, že státy musí eh, být jasně odhodlány postupovat. Jsou tady stále tenze v EU a je tady otázka konkurenceschopnosti mm, mezi členskými zeměmi eurozóny a takzvanou periferií. Je tady také otázka reform, které by měly bojovat proti nerovnovážnostem. A je tady vlastně eh, přímo obsese úspornými opatřeními, které eh, přivádí ještě větší recesi, větší nezaměstnanost, fiskální recesi a další problémy. Tady eh, samozřejmě jde o dobrý začátek, ale to nestačí. Potřebujeme dospět k fiskální harmonizaci. Vezměte si příklad Portugalska. 19 eh, eh, z mm, finančních institucí si zvolilo sídlo v Lucembursku a v Nizozemsku. Jak to vlastně tedy je sloučeno s dalšími potřebami investicemi? Je to fiskální džungle. Frau Latford paní Děkuji, pane předsedo. Nejdříve vítám priority dánského předsednictví na chronické onemocnění a především na cukrovku. Já eh, jsem tomu velice ráda, také moje dánská spolupředsedkyně této pracovní skupiny to zřejmě zařídila, protože cukrovka není pouze tikající časovanou bondo, bombou, ale již vybuchla, protože tisíce a miliony občanů mají tuto chorobu. Tak je třeba vypracovat novou strategii pro boj proti cukrovce v rámci EU. A tady musíme také ještě zodpovědět další otázku. Co udělá eh, dánské předsednictví s krizí v Maďarsku, která ohrožuje liberální a demokratické hodnoty? Já doufám, že se to nebude řešit pouze. Děkuji vám, paní Latford. Eh, řečnice je přerušena. A nyní slovo má pan Piotrovský panie przewodniczący pani premier! dania jest kolejnym krajem. pane předsedo dámy a pánové dánsko je další předsednickou zemí evropské rady a říká že vyvede komunitu společenství z krize a na to máme jenom šest měsíců. podobné priority byly již stanoveny za polského a dánského předsednictví. všichni občané EU chtějí vidět, že cíle budou naplněny, ale podíváme-li se na další a další hospodářské problémy, tak eh, si dovedeme představit, že i další předsednictví se bude muset zaměřit na podobné priority. Dánské předsednictví se také bude zabývat rozpočtem na období 2014 až 2020. My potřebujeme další fondy na rozvoj nových členských států. Z hlediska ekologické Evropy, tak tady Dánsko nabízí eh, trvale udržitelný růst, ale také se se chce zaměřit na klimatický balíček. Řečník byl eh, přerušen. Pan Salafrank. Vážená paní premiérko, já vám přeji mnoho úspěchů pro vaše předsednictví. Těch šest měsíců během vašeho předsednictví bude mít velký symbolický význam pro demokratické fungování EU, ale není zde žádný manévrovací prostor, je třeba i hned reagovat na aktuální události. Dánské předsednictví v Radě se odehrává v době, která je rozhodující pro budoucnost Evropy a jejich občanů. Je jasné, že instituce Evropské unie již usilovaly o to učinit opatření, ale eh, zatím nebyla účinná. Doufám, že nový předseda Evropského parlamentu, pan Schulz, kterého jsme včera zvolili, se pokusí také tento trend zvrátit. Paní premiérko, Řecko je symbolem pro stroskotání ekonomické politiky Evropy a následuje za nimi Itálie a další země jihu. Opravdu není nastala doba chudoby, recese, která nadále trvá. A prosím, jednejte, aby se situace zlepšila. Děkuji, není paní kolegyně Oken. Děkuji. E, tady zazněl velice e, dobrý projev a já bych chtěla předložit jednu věc e, paní premiérce a to je otázka článku 41 charty to je věc, se kterou se musí vypořádat um, občané. Když um, nebudeme mít uh, uh, legislativu o zdravém řízení, uh, tak to je velice problematické. My velice dobře víme, tady by bylo dobré, kdyby předsednická země <clears throat> tuto věc trošku posunula. Je to země, která eh, přijímá eh, účast eh, obyvatel mm, jasným způsobem. Otázka článku 41 o zdravém řízení je velice důležitá. Já bych vás chtěla požádat, abyste se tomu věnovali. Je to stejně důležité jako další věc. Děkuji, paní kolegyně Okuny. Děkuji, pane eh, předsedo, paní premiérko, blahopřeji. Eh, zaměstnanost musí být v současné krizi prioritou pro naše instituce. 23 milionů podniků v Evropské unii a 23 milionů nezaměstnaných v Evropské unii. Samozřejmě eh, tady není možné klást nějaké rovnítko, ale chci jenom říct, že musíme společně Eh, pracovat, abychom dali občanům eh, chuť podnikat. V této věci bych eh, chtěla vyjádřit potěšení, že Evropská komise dala návrh k sociálnímu podnikání. To bude 100 miliard eur obratu v EU a bude to představovat 3 až 7 pracovních sil v EU. <clears throat> Tento návrh pane Barozo, je ambiciozní a je vhodný. Já bych si přála, abychom společně, paní premiérko, dospěli ke schválení ještě za vašeho předsednictví. Ehm, to si přejeme, věřím, že i vy si to přejete. Děkuji. Děkuji a nyní pan kolega Darden. Merci, président. Děkuji, pane eh, předsedo. Paní premiérko, děkuji za prezentaci vašeho programu. Během minulého pololetí eh, přijal parlament zprávu o chudobě. My víme, že se tato věc stále ještě dále zhoršuje v Evropě, kvůli tomu, že dochází k úsporným opatřením v různých členských státech. Tato opatření eh, by ovšem neměla se dotýkat zaměstnanosti a sociální ochrany. Jak vypadá program vašeho předsednictví z tohoto hlediska? Eh, jak podpořit komisaře Andora, aby se snížil počet chudých o 20 milionů? Rozpočtová kapitola mě připadá velice důležitá. Zpráva uvádí, že eh, rozpočtová podpora evropského programu eh, má přispět k snižování vyloučení. Jak byste toto doporučení navrhovala konkretizovat v budoucím víceletém finančním rámci? Dále jsou tady dvě věci na stole. Nad rok 2013 je třeba prodloužit působení programu pro ty nejpotřebnější. A dále otázka eh, globalizačního fondu. Jak se dívá předsednictví na tyto programy, které jsou ohroženy? Děkuji. A nyní za Evropskou komisi má slovo pan předseda komise Barosu. Děkuji, pane předsedo. Všechny ty otázky byly de facto pochopitelně eh, adresovány na eh, paní premiérku, jakožto zástupkyni eh, rady. Já tedy samozřejmě se nebudu vměšovat do odpovědí na tyto otázku. Já bych chtěl jen využít svého času k tomu, že bych zopakoval potřebu Eh, společného úsilí ve věci fiskální eh, konsolidace a přijímání opatření pro růst a zaměstnanost. Myslím, že dánské předsednictví bude velice efektivním partnerem eh, v těchto záležitostech a přispěje k pragmatickému uplatnění těchto aspektů a k nalezení řešení. Můžeme říci, že tady je široká podpora v tomto parlamentu pro váš program, paní premiérko. Můžeme počítat s podporou tohoto parlamentu a také můžeme, můžete počítat i s podporou Evropské komise. My si myslíme, že to nemůže být eh, záminkou pro další spoždění, nemohou to být jen prázdná slova. Přejeme vám co nejvíce štěstí při uplatnění těchto cílů. Děkuji vám, pane předsedo Rozo, a nyní má slovo paní premiérka Torning Schmidt. Pane předsedo Evropského parlamentu, pane předsedo Evropské komise, předsedové politických frakcí, dámy, poslankyně a poslanci. Děkuji vám za vaše komentáře a příspěvky. Opravdu mě potěšilo zúčastnit se této dnešní živé debaty. A co já si beru sebou z této diskuse, je pevné přesvědčení o tom, že ne všichni se shodneme, to je jasná věc, ale přesto si beru sebou uh, potvrzení, že e, schvalujete program dánského předsednictví. Uděláme všechno pro to, abychom vaši podporu nesklamali. Bylo zmíněno hodně témat, čas je omezen, ale chci se zmínit o několika tématech pan Barroso, pan Daul hovořili o otázce MFF a my se tímto také budeme zabývat v průběhu dánského předsednictví. Bude naší prioritou, abychom se v oblasti víceletého finančního rámce dostali co nejdále. A potom také budeme se zabývat finančními výhledy, výhledy a budeme také všechno toto zaměřovat na vytváření nových pracovních příležitostí a růstu. Také se chci vyjádřit k dani z finančních transakcí, o které se někteří z vás zmínili já chci, aby zde nebylo žádné nedorozumění. E, dánské předsednictví se tímto tématem bude zabývat velice spravedlivě a férově. Také e, se chci zabývat finančním nařízení a to bude také jedním z našich důležitých témat. Mnoho lidí hovořilo o Maďarsku. Pan Frhovštát, pan Morales a další. Jak všichni víme, tak v Maďa, o Maďarsku se bude hovořit dnes odpoledne, ale já chci krátce konstatovat, že komise sehrává důležitou roli jako strážkyně smluv. Komise dospěla k názoru, že musí zavést řízení kvůli porušení smluv ve třech případech proti Maďarsku a proto to musíme brát vážně. My plně podporujeme postup komise v této krizi. Když eh, my máme po ruce smlouvu a také komunitární metodu a jako předsednictví komisi podporujeme, protože všechny členské státy musí a podléhají našim zákonům. Tak se pracuje v naší EU. Hodně z vás hovořilo také o dluhové krizi, o downgradování eh, mnoha členských států. O tom také budeme dále hovořit. Ale než všichni rozhodnou, že je to krize Evropy, tak chci, vás také, chci vám také připomenout, že důvod, proč máme v EU dluhovou krizi, to je proto, protože členské státy nedávaly pozor na své vlastní rozpočty. A to je ten základní problém. Musíme se zaměřit na tuto otázku. Musíme se také zaměřit na komunitární evropská řešení, ale nezapomeňme, že důvodem ekonomické krize je to, že členské státy nedodržovaly pravidla. Toto mě přivádí k downgradování některých členských států. Pan Verhofstadt hovořil o znění eh, a také citoval text Standard Poor's. Já jsem si také zaznamenala, co Standard Poor's řekla. O Standard Poor's jasně hovoří, že nedochází k růstu a také k dalšímu růstu pracovních příležitostí v EU to neřekla levice v Evropě, to řekl Standard Poor's. Úsporná opatření musí existovat, ale musí po nich následovat eh, růst a další pracovní příležitosti. Proto také chci hovořit o růstu a zaměstnanosti. O tom hovořil pan Svoboda a, a pan Benson, pan Jorgensen a další. Já chci jasně konstatovat, evropské ekonomiky se musí konsolidovat. To je nutná věc a z tohoto důvodu dánské předsednictví a Dánsko podpoří fiskální smlouvu. Ale jasně chci také říci, že není eh, pouze nutné se zaměřit na konsolidaci. My musíme také eh, iniciovat růst v oblasti zaměstnanosti. To od nás očekávají mladí lidé po celé Evropě. My nyní musíme vytvářet evropskou zaměstnanost. A proč bychom se neměli vrátit k jednomu z největších úspěchů Evropy. To je vnitřní trh. Vnitřní trh vytvořil růst a také e, proto chceme vnitřní trh dotáhnout do konce a podporovat my také nebudeme zapomínat na otázky růstu a zaměstnanosti a společně s ostatními šéfy států a vlád budeme 30. ledna diskutovat nejenom o konsolidaci rozpočtu, ale také o růstu a zaměstnanosti. To je naším cílem. Někteří z vás také hovořili o směrnici o energetické účinnosti. O tom hovořil pan Turmes jako zpravodaj. Já mohu pouze opakovat. Jestliže chceme mít mít konkrétní výsledky v zelené agendě, pak musíme spěchat. My eh, máme zde Evropský parlament a také předsednictví, které se do toho chce pustit a měli bychom se do toho pustit společně ve vzájemné spolupráci. Mnozí z vás zmínili také komunitární metodu a evropskou jednotu. Já chci jasně říci, to, co Evropu odlišuje od ostatních, je naše ochota k solidaritě, k naší jednotě, ale také závazek aplikovat komunitární metodu já si myslím, že lidé, kteří poslouchají naši diskusi, se ptají, co znamená komunitární metoda já chci dnes konstatovat, že opravdu stojí za to bojovat za komunitární metodu. Komunitární metoda znamená, že Evropa již není, nevládne v Evropě pouze ten nejsilnější, ale vládne v Evropě právo a spravedlnost a za to musíme bojovat, to stojí za to obhajovat. je opravdu nutné za to bojovat nejenom kvůli malým státům, ale kvůli nám všem. Komunitární metoda a evropská jednota musí být celkovým cílem veškerých našich snah. A já jsem přesvědčena, že všichni budeme na tomto cíli společně pracovat a dosáhneme konkrétních cílů pro naše evropské občany. To určitě zvládneme a vytvoříme také východisko z evropské krize směrem k lepší a budoucnosti a prosperitě. Děkuji vám. Vielen Dank. Děkuji vám, paní předsedkyně rady, děkuji také všem kolegyním a kolegům za disciplinovanou rozpravu. A nyní bych vás vyzval, abyste se usadili na svá místa a budeme pokračovat v našem pořadu jednání.